Yes, of course. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Vážení kolegové, dámy a pánové, zahájíme druhou část schůze eh, dneš, eh, našeho výboru. Ta druhá část začíná právě teď. Do 11.30 bude trvat a v 11.30 začíná schůze koordinátorů první bod na pořadu jednání dnes, který dobře zapadá do schůze celého výboru, je setkání s panem Vile Italou, lídrem účetního dvora který je odpovědný za vztahy s evropskými institucemi, což je pro nás velmi důležitá věc. A dovolte mi, abych vám, kolegové, připomněl, že pan Itala podá poslancům a poslankyním aktuální informace o spolupráci mezi parlamentem a účetním dvorem a o tom, jak, u, tím, jak můžeme zlepšit kontrolu evropské exekutivy. Jak víte, Rádi eh, bychom směrovali k lepší legislativě. Lepší legislativa někdy znamená méně legislativy. Ne vždycky, ale někdy ano. A je velmi důležité, aby, abychom podpořili Mm, svou kontrolní funkci, takže například eh, implementační zprávy budou velmi důležité. A pan Itala také pohovoří o pracovním programu účetního dvora pro rok 2015 a o zvláštních zprávách, které připravují. A rád bych také informoval kolegy, že tyto zvláštní nebo speciální zprávy eh, jsou eh, zprávy o konkrétních věcech a auditu těchto konkrétních záležitostí, které se e, týkají e, především bezpečnosti energetických dodávek e, a, a jaderné bezpečnosti, to znamená odstavování jaderných elektráren. A dále se samozřejmě zabývají také ekonomikou, efektivností a rentabilitou peněz, které se používají proto, aby se maximálně maximalizovali eh, dopady, které navíc musí být relevantní a, eh, čas, a včas publikované. Eh, využívání financí. To se objevuje taky v implementačních zprávách, to jsou pro nás důležité věci. A dnes máme vynikající příležitost si vyměnit názory. Eh, se zástupcem Evropského účetního dvora a předkládat návrhy tomuto Evropskému účetnímu dvoru, pokud jde o jeho pracovní program. A předpokládá se, že panu Italovi předložíme během této schůze některé návrhy. A nyní vás prosím o úvodní vyjádření. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo a vážení členové výboru. Jsem velmi rád, že mám příležitost eh, zde hovořit. Myslím, že to je poprvé, kdy to zástupce účetního dvora činí. Rád bych eh, vám dal takovou krátkou úvodní prezentaci a potom bych velmi rád slyšel vaše myšlenky a pokud máte otázky, rád na ně odpovím. V první řadě bych se rád zmínil, že eh, účetní dvůr je nezávislá externí auditní instituce, nejsme součástí interní kontroly komise, ani nejsme součástí žádné další instituce. Je, jeden z našich mandátů podle smlouvy je napomáhat parlamentu, když vykonává své kontrolní pravomoci nad realizací evropského rozpočtu. Čím lépe pracujeme, tím lépe zajistíme demokratickou odpovědnost e- Evropské unie. Dvě z našich dlouhodobých priorit se konkrétně zaměřují na splnění tohoto úkolu. Za prvé zaměřujeme se na produkty eh, pro zlepšení eh, odpovědnosti Evropské unie, především mm, prvek výkonnosti a druhou prioritou je spolupracovat s našimi partnery, abychom maximalizovali dopad na proces odpovědnosti Evropské unie. Abych byl konkrétnější, eh, Naším úkolem je, eh, je produkovat relevantní, vysoce kvalitní a včasný produkt, který skutečně pomůže parlamentu, aby eh, zlepšil využívání peněz daňových poplatníků. Ale E, nejlepší e, výrobky, e, produkty jsou dostatečné, pokud je politikové nevyužijí. Takže naše pra, výsledky naší práce závisí na hlavních aktérech, jinými slovy na Evropském parlamentu. Proto, abychom zlepšili spolupráci s hlavními aktéry, začali jsme s vaším parlamentem hledat cesty, jak zlepšit využití auditních produktů. A co to jsou tyto auditní produkty? Nejznámější je možná výroční zpráva, kterou eh, publikujeme každý rok začátkem listopadu. Také auditujeme zhruba 50 agentur a dalších orgánů Evropské unie. To jsou naše hlavní úkoly vycházející ze smlouvy a spotřebují více než polovinu našich zdrojů. Ale dnes bych raději hovořil o takzvaných zvláštních nebo speciálních zprávách. To jméno není příliš výmluvné a dokonce jsou návrhy, abychom ho změnili, aby lépe odpověděli tomu, eh, co eh, vlastně dělají, aby se jim říkalo výkonnostní zprávy, protože tyto zprávy sledují eh, hospodaření, efektivnost a rentabilitu implementace politik a programů Evropské unie. A taky se jim někdy říká zprávy value for money, hodnota za peníze. A to jsou zprávy, eh, v případě kterých plánujeme, že jim budeme věnovat do budoucnosti více prostředků. Naší druhou dlouhodobou prioritu je spolupráce s aktéry. Pokud jde o parlament, jsou dvě eh, příležitostí, kdy ta spolupráce se může uskutečnit. Za prvé, když e, dvůr plánuje své auditní priority a úkoly pro e, stávající rok a za druhé, e, když jsme publikovali auditní zprávy. Pane, jak si pan předseda, jak pan předseda předpomněl, letos jsme začali nový proces, kdy předseda Ehm, eh, dvora se účastní konference předsedů výboru A cílem je udržovat dialog s předsedy výboru, a lépe chápat, co potřebuje parlament. A během eh, těch tohoto setkání konfer, konfer, na konferenci předsedů, a poň, které se uskutečnilo 9. jsme dostali mnoho zajímavých myšlenek. A E, pro nyní dokončujeme svůj pracovní program na rok 2016 a už jsme stanovili seznám priorit. Jak jsem říkal, v nasledujících e, týdnech tedy dokončíme náš e, pracovní program na rok 2016 a rozešleme ho výborům parlamentu. A e, poslední věc, o které se chci zmínit, jsou ty speciální nebo zvláštní zprávy zde v parlamentu. Vždycky je prezentujeme ve výboru pro kontrolu rozpočtu a e, tyto zprávy jsme e, taky začali v jednotlivých případech publikovat ve specializovaných výborech tyto zprávy, eh, když budou mít tyto zprávy širší eh, dopad, když se přečte více lidí, bude to znamenat významné zlepšení. Ale podle mého názoru hlavní eh, výhoda z nich bude spadat, pokud je speciální výbory mohou používat a pokud naše nálezy a doporučení využijí při vytváření legislativy aby doufám, že se budou používat eh, plně. Eh, to je, eh, je nejvyšší čas, aby se tak stalo. Dříve se to dělalo jenom tak, že výroční zpráva a speciální zprávy se chápaly jenom jako základ pro udělení absolutoria, ale časy se změnily a je třeba lépe kontrolovat využití veřejných peněz a parlament v tom hraje velkou roli. Doufám tedy, že tento parlament také použije tyto zvláštní zprávy ve svých legislativních a rozpočtových postupech. Pane předsedo, eh, vážení poslanci, eh, chceme eh, produkovat podstatné, včasné a zprávy a výsledky, které se budou snadno používat. A potřebujeme vaše vstupy a vaši zpětnou vazbu k těmto všem aspektům, na co se zaměřit, kdy dodávat e, své e, výsledky a jak nejlépe komunikovat tyto relevant, tato relevantní pozorování. Těšíme se na dialog s vašimi výbory nejenom dneska, ale neustále. Dovolte mi, abych dokončil e, toto vyjádření poděkováním vám, pane předsedo, i výboru ještě jednou za tuto příležitost. Těším se na vaše stanoviska. Thank Děkuji, děkuji, pane Vitro. Takže v první řadě, na co se musíme zaměřit, jakým způsobem tady budou prezentovány a využivá, využívány ty výsledky. A za třetí, mohli byste to ještě zopakovat? Jakým způsobem komunikovat co nejlépe? Děkuji. Milí kolegové, začněme. Takže kdo chce začít, kdo chce položit první otázku? Paní Vilkune, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane Italo, vy jste hovořil o tom, jakým způsobem je třeba komunikovat. A to si myslím, že je velmi důležité. Jsme velmi eh, rádi, že vy jste se rozhodl komunikovat tím způsobem, že jste přijel za námi až eh, z účetního eh, dvora. Je skvělé, že si tady můžeme vyměňovat názory s někým, kdo zastupuje účetní dvůr. Já bych ráda věděla, jakým způsobem, či jaká, jaké činnosti ještě budete provádět na ten naplánovaný program 2016, jestli nějakým způsobem tedy vás svrna, spolu budeme komunikovat, jestli tedy se na příští rok zaměříte na nějaké věci, které se týkají právě průmyslu. A já se chci zeptat, ve chvíli, kdy narazíte na nějaké problémy, chci se zeptat, eh, z jakého důvodu nebo proč tyto problémy vznikají. Jaké jsou hlavní příčiny těch problémů, se kterými se setkáváte? Je to evropská legislativa, nebo jsou to například eh, rozdíly mezi členskými státy, a nebo jsou to problémy, které se více vážou na jednotlivá odvětví? Děkuji. Pan Borelli, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl vám poblahopřát, protože naše delegace se domnívá, že práce účetního dvora jsou velmi významné, protože jde o to, aby se správně používaly veřejné prostředky, takže transparentnost a správné hospodaření jsou vlastně zásadní z hlediska naší politiky. Je velmi důležité mít nezávislý auditorský dvůr a tato nezávislost musí být zachována. Po roce a půl v parlamentu jsme měli možnost ocenit vaše nedávné iniciativy a vaši práci. Došlo pravděpodobně ke kontrole eh, toho, co realizovala komise pana Baroza. A probíhaly také audity ohledně některých evropských agentur, kde byly střety zájmu a kde byly strukturální problémy. My se domníváme, že korekce, které byly navrženy, jsou zásadně důležité pro zlepšení fungování těchto agentur a pro lepší dohled nad spravováním veřejných prostředků. Takže kontrola musí být intenzivnější, aniž by tím zatěžovala výrazněji některé agentury oproti jiným. Je tady evropská institucionální architektura, která musí být vyvážená a my jsme přesvědčeni, že vaše práce je v tomto smyslu zásadní. Právě proto, aby se prohloubila kultura a znalost interních mechanismů také Evropské komise. Takže i nadále budeme sledovat všechny vaše iniciativy. Děkuji. Uh, thank you, colleagues. Děkuji, kolegové. Dovolte mi Dovolte mi, abych možná vám poskytli ještě další informace. Nebo chci říci, že pan Itala před chvíli říkal, že na takovémto typickém jednání, teď mám na mysli CC, to znamená konference předsedů výberu, a chci říci, že on se takového jednání Eh, účastnil i před několika měsíci a bylo to také na mé doporučení. To znamená, že se setkal se zástupci jednotlivých výborů, což bylo velmi důležité, hlavně jaksi z perspektivy právě auditu, z perspektivy auditu a účetního dvora. A šlo samozřejmě hlavně tady o uh, práci účetního dvora. A i toto společné setkání mě vlastně vedlo k tomu, že mě napadlo, že by bylo velmi dobré pana Italu pozvat ještě jednou a pokud byste v tuto chvíli neměli vy žádné otázky, tak já bych rád položil otázky za sebe v první řadě. Velmi by nás zajímalo, s jakými typickými problémy se setkáváte, Eh, v případě, kdy dochází tedy k problémům v souvislosti s užíváním evropských fondů. Protože to je pro nás velmi důležité vědět, jaké ty typické problémy, konflikty vyvstávají. Dále Horizonty 2020 a Kosme, protože komise začala své přípravy na midterm review a my bychom tedy chtěli vědět něco o této zprávě, o tomto přehledu, o Kosme a o Horizon 2020, abychom také nějakým způsobem my mohli přispět eh, k vypracovávání této zprávy. Byli bychom eh, rádi, kdybychom se mohli nějakým způsobem zapojit již v tuto chvíli a nečekat na to, až komise svou zprávu zveřejní. Já si myslím, že to možná stačí. Ještě někdo, někdo eh, má nějakou otázku, někdo, tak prosím, máte slovo. Tak dobře, začnu, začnu tedy s vaší otázkou. Otázkou, která se týká právě kosmé, eh, horizont projektů 2020 a v první řadě chci říci, že všechny výbory nás vždy mohou vyzvat k tomu, abychom se vyjádřili, vyjádřili v souvislosti také s nově připravovanou legislativou či legislativními akty, například i co se týče těch eh, zpráv či analýz jednotlivých programů. a přeskumu v polovině období. Samozřejmě Otázkou je, do jaké míry vy poté využijete ty informace či ten náš posudek, eh, který my vám poskytneme. Ale v každém případě vy máte právo si náš posudek vždycky vyžádat. Co se týče Kosme a Horizontu 2020, my jsme v tuto chvíli ještě neprovedli audit implementace těchto programů, protože se v tuto chvíli nacházejí eh, ve velmi rané fázi implementace a z toho důvodu tedy ještě neproběhl žádný eh, řádný přeskum. V roce 2012 v říjnu jsme byli radou vyzváni, abychom vypracovali posudek právě eh, k přeskumu Horizontu 2020, což je samozřejmě něco, co jsme splnili, ale je třeba třeba tuto zprávu ještě zaktualizovat. A co se týče zprávy pro rok 2014, tak ta výjde v listopadu eh, roku 2015 a podíváme se na to, jakým způsobem tedy ty cíle právě v souvislosti se soudržností byly plněny v roce 2014. A v této zprávě také zdůrazníme hlavní problémy a rizika, která se týkají právě programu Horizon 2020. A poté máme ještě další plán, ale zatím je to tedy stále ve fázi plánu a Ten se týká výroční zprávy eh, pro rok 2015, která bude zveřejněna v roce 2016 a podívíme se, jakým způsobem Evropská komise provedla eh, přeskum v polovině období pro evropskou eh, strategii. To znamená, ta se samozřejmě bude týkat mimo jiné i horizontu 2020. Já si myslím, že to nám velmi pomůže také v naší práci. Dále zde poté také zazněla otázka v souvislosti s těmi typickými problémy. S jakými problémy a chybami se setkáváme? Těch chyb je mnoho. Často se týkají hlavně naší výroční zprávy, ale většinou jde o způsobilé náklady například DPH, která, DP, daň z přidané hodnoty, která mohla být navrácena. To je typick, taková typická eh, chyba. Dále, co se týče způsobilosti různých projektů či příjemců, například podpora pro inovativní a neinovativní přístupy Tady jde také o pomoc velkým podnikům. To je další takový jaksi typický, typický příklad. A poté také jedna z hlavních eh, chyb, ta se týká vypisování veřejných zakázek a, a tady jde v podstatě hlavně o případy, ve kterých v podstatě dojde k pozměnění smluv eh, a posteriori. Tak to je jedna tedy z hlavních, eh, to je jedna, jedna z hlavních chyb. Ale jde o to hlavně udržet si v podstatě hlavně tu přidnou hodnotu těch evropských peněz. A když se podíváme na pole působnosti, či rozsah působnosti v tuto chvíli. My jsme se rozhodli tedy, že budeme to vše konzultovat s Evropským parlamentem. Poté chceme také identifikovat ty základní věci, které chceme lépe kontrolovat a lépe auditovat. Nicméně samozřejmě nemáme dostatek zdrojů na to, abychom opravdu mohli provést ten audit úplně eh, u všech těch záležitostí, které jsou v tuto chvíli na seznamu, ale je třeba identifikovat ty nejdůležitější a my samozřejmě při našem auditu používáme mezinárodní standardy. V tuto chvíli chceme také, v tuto chvíli se chceme podívat také na velmi relevantní otázku a to je otázka, která se týká právě uprchlíků a samozřejmě náš výsledky tohoto auditu poskytneme také eh, Evropskému parlamentu. Možná ta, ještě ta otázka, jakým způsobem můžeme s Evropským parlamentem komunikovat tím nejlepším a nejefektivnějším způsobem. Samozřejmě eh, jednat a poskytovat informace jednotlivým výborům, poskytovat tedy eh, také doporučení eh, jednotlivým výborům. Já si myslím, že to je ta nejlepší platforma či nejlepší způsob, jakým způsobem si navzájem pomáhat. A možná teď ještě konkrétně k tomu, co bude obsahem těch eh, následujících zpráv. Na konci tohoto roku, na začátku příštího roku, se budeme hodně zaměřovat na eh, zvyšování bezpečnosti u poskytovatelů energie či energetických zdrojů což je jistě otázka, která pro vás bude velmi zajímavou a budete se jí muset věnovat mnoho v následujících letech a poté na Eh, leden 2016. Eh, tady to bude otázka týkající se dopravy, dopravy a nových automobilových eh, technologií, zdali tady odpovídají našim potřebám a poté se také podíváme na otázku jaderné energie. To je také otázka, kterou se chceme zabývat v roce 2016. Dále samozřejmě se podíváme také na otázku biopaliv, také železniční nákladní doprava, což je také opět eh, otázka, která bude zajímat i vás, i výbor pro dopravu ale myslím si, že bych byl velmi rád, kdybych mohl odcházet eh, z tohoto našeho společného setkání s vědomím, že budete využívat naše zprávy já, mně je jasné, protože já jsem byl také eh, členem eh, parlamentu, to znamená, chápu, jak jste zavalení prací, ale přesto si myslím, že by bylo skvělé, kdybyste si našli čas na tyto, minimálně na ty tři speciální zprávy, které vydáváme. Děkuji, děkuji. Mnoho. Pokud tady mohl mít ještě jednu dodatečnou otázku, ještě tady kolega. Já jsem se chtěl zeptat, za jakých okolností bychom měli či mohli řešit problémy, protože vy jste hovořili o těch typických problémech. Nebo jakým způsobem tedy řešit tedy ty chyby jako, nebo kdy se chyba stává podvodem? Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky. Nevím, jestli to spadá do vaší kompetence, ale myslím si, že ano. Když eh, jdeme do terénu a diskutujeme s lidmi, tak eh, bych se chtěl zmínit o malých a středních podnicích. Velice často představitelé těchto podniků si stěžují na potíže, které mají z hlediska využívání evropských fondů. Je to velmi komplikovaná záležitost a oni nevždy mají eh, jaksi lidské zdroje a někdy nemají ani znalosti, které jsou nutné z hlediska eh, těchto záležitostí. Říkají, že musí mít skutečně inženýra nebo špičkového jaksi technika, který je schopen skonstruovat tuto žádost o prostředky z těch strukturálních fondů. A pak také musí mít dostatek času na to. A z hlediska toho období mezi žádostí a získání těchto prostředků, tak eh, v tom období uběhne mnoho času takže někdy dokonce se jaksi zavírají tyto brány těchto fondů, protože je to příliš komplikovaná záležitost. Nevím, vy doporučujete zjednodušit. Hodně hovoříme o zjednodušování, ale je to trošku jako eh, monstrum Loch Ness. Prostě všichni o tom mluví, ale nikdo neví, jak to bude vypadat. Takže jakým způsobem byste pomohl těmto podnikům, které to potřebují? To je hlavní úloha Evropské unie. Děkuji. Děkuji much. Děkuji vám. Eh, děkuji, začnu tedy s touto poslední otázkou. V první řadě samozřejmě jste to vy, kdo rozhoduje. My jenom sledujeme některá, některé z těchto věcí eh, a těmi speciálními zprávami se vám snažíme pomáhat. Jsou zde určité obavy na straně malých a středních podniků. My už jsme na to reagovali také a jak se na to dívám, a stejně jako zprávu o e-commerceu už jsme před časem publikovali jednu o tomto a jak malé a střední podniky mohou využít uh, tyto zvláštní peníze pro to, aby zlepšili e-commerce pro jej, v jejich použití. Také jsme zveřejnili zprávu, která se týká eh, business incubators, inkubátor, podnik, inkubátorů, podnikat, podnikatelských inkubátorů, to zde malé a střední podniky dvě. Pak ještě některé další zprávy jsme k tomuto zveřejnili. Každopádně eh, Eh, od sekretariátu získ, eh, vám poskytnou celý plán a uvidíte, jaký je celý ten kompletní seznam a zjistíte, zda je tam něco, co vám vyhovuje, nebo jaké jsou zvláštní zprávy, eh, o kterých byste s námi chtěli hovořit. Také jste se ptal na podvody. Chyba nerovná se podvod. My jsme loni auditovali v tom ročním programu práce 1200 transferových e, akcí a bylo tam 14 možných podvodů. A e, to jsme, všechny tyto případy jsme odespředali Olafu a oni nezávisle rozhodnou ale jinak je třeba opravdu dělat eh, eh, rozdíl nebo rozlišovat mezi podvodem a eh, chybou. A tři otázky a potom odpovědi, kdy nebo kde je to výbor Kokobu, výbor pro kontrolu rozpočtu taky náš e, výbor a náš sekretariát by e, byl rád e, informován a rádi bychom se účastnili další diskuse. A třetí věc, jak nejlépe komunikovat setkat se e, znovu prostě a mít kontakt především s tím výborem Kokobu, s výborem na kontrolu rozpočtu Evropského e, parlamentu, protože tento výbor má hlavní odpovědnost, ale kromě toho e, právě jsou i další výbory, které mají zájem se s vámi setkávat. Konkrétně my děkuji vám, děkuji vám za výklad, děkuji vám, že jste přišel a těšíme se na další spolupráci s účetním dvorem. A vážení kolegové, tím končí první bod, který máme na pořadu jednání a nyní přichází další, tím je elektronické hlasování, které začne v 10 hodin, to znamená zhruba za 20 minut. Eh, pane Helbere, máte slovo ještě, je to eh, technická poznámka. Já eh, bych se chtěl zmínit o systému přidělování zpráv a bodů, množství bodů. Je to na schůzi koordinátorů, mnoho poslanců je velmi znepokojeno, především z naší skupiny a rád bych podpořil to, co říkal pan Tembrana velmi případně v uplynulých týdnech máme ale velké obavy, protože ten dřívější systém byl stabilní, eh, zajišťoval určitou jistotu, věděli jsme, o co jde a myslíme si, pane předsedo, že ten nový systém byl vytvořen tak, aby diskriminoval malé politické skupiny. Je to smutné, protože to poškozuje demokratické procesy v tomto parlamentu. A žádám vás tedy, abyste to vzal na vědomí a žádám taky kolegy, kolegové, a e, žádáme kolegy, aby podpořili e, pozměňovací návrhy předložené panem Temprano a paní Barbarou Kapl. Děkuji vám. Děkuji vám. Takže naši e, koordinátorové, na schůzi koordinátorů, beru to na vědomí, na schůzi to koordinátorů, to probereme, schůze koordinátorů začíná v 11.30. Takže to je tedy všechno a připravíme se pro hlasování. Děkuji vám. Uh, Dámy a pánové, máme před sebou hodně hlasování. Já se obávám, že nestihneme hlasování do 11 hodin. Omlouvám se. Tudíž si myslím, že bychom měli okamžitě začít. Myslím si, že to bude trvat trošičku více jak hodinu, tudíž si myslím, že bychom se na to měli opravdu co nejdříve vrhnout. start from the test. Začneme tedy se zkušebním hlasováním. Prosím, poprosil bych vás všichni, abyste vložili své hlasovací karty do hlasovacího zařízení. A pol... <laughs> položím vám otázku, zdali rádi zasedáte v rámci našeho výboru v hemicyklu. Prosím, hlasujte ano či ne. Tak, odhlasovali jste, prosím, všichni odhlasovali? Tak, kolik lidí hlasovalo? Hlasování je u konce. Tak a vidíte v tuto chvíli již, jak proběhlo hlasování. A v tuto chvíli přicházíme k první zprávě. protože v tuto chvíli jste již připraveni na všechno a náš pan místopředseda Henkel by rád zmínil, jak proběhla včerejší slyšení. Já jsem měl, děkuji pane předsedo, tedy tu čest, že jsem vás včera mohl zastupovat na slyšení o digitalizaci a malých a středních podnicích. Tohoto slyšení se zúčastnili tři profesoři a také zástupci zástupce odborářské konfederace. Toho zasedání se účastnilo z vaší strany velmi málo lidí, což je eh, škoda, ale myslím si, že hlavně nejhorší bylo to, že jsme vlastně v podstatě jim ukázali dostatečně jaksi nedostatečný eh, respekt. Dokonce i ti lidé, kteří toto slyšení navrhovali, se toho, účastní, eh, toho slyšení neúčastnili. A to jsem chtěl říci. náš pan místopředseda má samozřejmě pravdu, protože pokud my něco navrhneme, zorganizujeme slyšení, pozveme velmi důležité řečníky, kteří přijdou poté eh, na naše zasedání, tak si myslím, že je opravdu naší povinností se tohoto slyšení účastnit. Dovolte tedy, abychom přišli k první zprávě na našem seznamu. A máme tady návrh pro první čtení, které se týká právě interoperability jako prostředku modernizace veřejného sektoru. Máme tady tedy ISA 2, inter, operabilita pro evropské orgány veřejné zprávy eh, podniky a občany. Pan zpravodaj Carlos Sorino. máme tady pouze jedno eh, hlasování, takže hlasujeme pouze jednou. V tuto chvíli máte slovo, můžete hlasovat. Chci se zeptat, zdali všichni odhlasovali, hlasování je u konce a myslím si, že výsledek je více než jasný. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Víte, že jsme o tomto tématu hovořili a šlo v podstatě také o spolupráci všech eh, tří eh, institucí Evropské unie a další hlasování, které se týká volného či svobodného přístupu k internetu a jde o zpravodajku paní Pilar del Castillo Vera a její zpráva má název Jednotný evropský trh elektronických komunikací. Víte, že debata byla velmi intenzivní a máme tady návrh na, eh, pro druhé čtení, takže hlasujeme prosím. Všichni odhlasovali, hlasování je u konce. Děkuji, děkuji mnohokrát. Myslím si, že tady je jasné, že tato zpráva se setkává se souhlasem a já děkuji paní zpravodajce. Dále na, naší, na našem seznamu máme závěrečné hlasování o rozvoji udržitelného evropského průmyslu základních kovů. Pan Eduard Martin je zpravodajem Pane zpravodaj, děkuji. Ne. My tady máme žádost za EPP. Jde o kompromisní návrh číslo 15. Tady bychom chtěli mít roll call, jestli byste s tím souhlasili. Ano, děkuji. Ano, uh, upozorním na to. Ano, upozorním na to díky. Takže můžeme začít. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Trojka. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 13. Kdo je pro? kdo je proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka a dvanáctka, identické pozměňovací návrhy, kde pro, kde proti z, z, a je přijato. Pětka, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. Šestka, kde pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestka a čtrnáctka, identické pozměňovací návrhy, kde pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Osmička, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto, devítka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, desítka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, jednáctka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, patnáctka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, jednička, kompromisní návrh, kdo je pro, kdo je proti, přijato, dvacet trojka kdo je pro, kdo je proti, tak elektronicky ověřujeme, takže 23 ověřujeme elektronicky. Hlasování je u konce. Tak přijato. 24, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Ne, tak ještě si to elektronicky ověříme. Omlouvám se, 24, hlasujeme. Hlasování je u konce. 27 pro, proti, zdrželi se, elektronicky ověříme, 27, pozměňovací návrh číslo 27. Hlasování je u konce, přijato. Kompromisní návrh číslo 2, kdo je pro, je proti, zdrželi se přijato, e, trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 37, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, elektronicky ověříme. 37. hlasujeme elektronicky. E, SND tady, za S, SAD tady máme o jeden hlas navíc. Takže hlasování o konce ještě jednou. Přijato. Kompromis číslo čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis pět, Jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. Kompromis sedm, Pro? Proti? Zdrželi se přijato. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se. Tak ověříme elektronicky, takže otevírám eh, hlasování, hlasování u konce. Tak přijato. 69, kdo je pro, kdo je proti. Elektronicky ověříme, omlouvám se, že 69, hlasujeme prosím. Hlasování je u konce. Přijato. Tak, kompromis 8, kde pro, kdo proti, zdrželi se přijato, 73, kde pro, kdo je proti, zdrželi se, elektronicky ověříme. Tak, uzavírám hlasování. Tak, eh, jeden hlas za EPP navíc. 73, hlasujeme 83, je to v pořádku, tak hlasování je u konce. Zamítnuto 74, kdo je pro, kdo je proti. Elektronicky ověříme 74. Hlasování je u konce. Přijato 75, kde pro, kde proti zdrželi se přijato, 77, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato, 78, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato, 81, 83, 84, 85, 82 dohromady, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, 86, Tady máme ústní pozměňovací návrh, omlouvám se, ano. Máme tady ústní pozměňovací návrh ze zelené tady máme nahradit automobilový průmysl, letecký průmysl pojmem doprava, průmysl, průmyslem týkajícím se dopravy. Takže děkuji. 86. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ano, zamítnuto. Takže devítka, kde pro. 86 byla zamítnuta. Ne, tak si to ještě ověříme. Takže 86. 86 ověřujeme. Hlasování je u konce. Zamítnuto. No, tak zase to nebyl takový velký rozdíl, ale stálo to za to to ověřit. Takže devítka, kde pro? Kdo je proti? Zdrželi se, ověříme. Takže hlasování je u konce. Zamítnuto. to. 79 kdo je pro, proti, zdrželi se, 79, tak budeme si to ověřovat elektronicky, 79, takže hlasujeme. Hlasování je u konce. Přijato 80. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se zamítnuto. 92. Kde pro? Kde proti? Zdrželi se přijato. 90. Kde pro? Kde proti? zdrželi se zamítnuto 91, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Měli bychom si to ověřit, takže 91 ověřujeme. Hlasování je u konce. přijeto 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se přijato 93 pro, proti, zdrželi se při, zamítnuto 94 pro, proti, zdrželi se, tak ověříme si, hlasujeme o 94. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 125, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 95, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, ověříme. 95. Hlasování je u konce. Přijato. Kompromis 10, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, zamítnuto. Ne, ještě si to ověříme elektronicky, prosím. Takže desítka. Takže hlasujeme o desítce. Hlasování je u konce. Ale určitě stalo za to si to ověřit. Děkuji. 88. Pro... Ne, ten padá. Padá. Takže odpadá. Takže 91 byla přijata, tudíž 8, 80 padá, ne? Ale není to tady napsané. One to net, wow. Ah, okay. Yeah. 95 I don't. Mm. 95. Mm, 95. It's not no, mentioned here. 91. That's not mentioned. 92 is adopted. 92 is adopted? Mm. In the grey part. I see. Okay. 92 is adopted. Okay. So 96. amendment uh, 88. We... Takže 88. o té bychom neměli hlasovat, protože padá. 96, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 99 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 100, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 101, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 102, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 103, pro, proti, zdrželi se, přijato. 110 pro, proti. Tak to si ověříme, 110, prosím hlasujeme. Elektronické hlasování 110, hlasování je u konce. Tak, zamítnuto, jedenáctka, pro, proti, zdrželi se přijato. 106, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 111, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 12 pro, proti, zdrželi se přijato, 118 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 13 pro, proti, zdrželi se přijato, ale myslím si, že bychom si to měli ověřit, to bude to lepší. Takže Třináctka, kompromisní návrh číslo 13. Hlasování je u konce. Přijato. 136, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. 138 pro, proti. Tak ověříme si. 138 hlasujeme. Hlasování je u konce a zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 103, 46, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Tak a teď kompromis 15, EPP. EPP chtělo jmenovité hlasování a v tuto chvíli tedy hlasujeme, prosím. Otevírám, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. Přijato. Dále 156, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 150, 8, pardon, 159, opravuje se pan předseda, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijeto. 17 pro, kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 165, 166, identické, eh, hlasujeme společně, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, ověříme. Hlasování je u konce. Přijato. Takže osmnáctka, kdo je pro, kdo je proti. Tak ověříme si. Takže kompromis číslo 18. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 167, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 168, kdo je pro, proti, zdrželi se za minuto 170, kde pro, kde proti. Tak, to si ověříme. 170. Hlasování je u konce. Přijato. 171, kde pro. Nepadá, padá tento návrh. 171 padá. 175, kdo je pro? Kdo je proti? Pane předsedo, můžete nám říci, proč 181 odpadla? 181 padá, proto protože byla přijata 170, takže pozměňovací návrh číslo 170 byla přijata a je tam napsáno, že pokud bude schválen tento návrh, tak padá návrh 171, 173 a 174. Tudíž budeme hlasovat o 175C a poté o 172. Takže 175, prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Tak ověříme si to. 185, prosím, hlasujeme elektronicky. Hlasování je u konce. Prosím, 172. 172, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto 179, ne, pardon, pan předseda se omlouvá. 169. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, to. 186, kdo je pro, kdo je proti. Tak ověříme si elektronicky 176. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 177, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se, tak ověříme si. Takže 187. Elektronicky hlasujeme, prosím, hlasujte. Hlasování je u konce. Přijato. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 181 pro, proti. Zdrželi se přijato. 189 pro, proti, zdrželi se přijato. 190, 191, 192, 193, všechny dohromady, návrhy, kdo je pro, kdo je proti. Hm, zamítnu. To si myslím, ne, ověříme si to elektronicky, říká pan předseda, a hlasujeme elektronicky. Takže čtyři pozměňovací návrhy dohromady, hlasování u konce. Přijato. D- kompromis 20, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato. 199, kdo je pro, proti, zdrželi se, tak ověříme si to. 199, hlasování je u konce. Zamítnuto. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 217, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme si to elektronicky. 217, takže hlasujeme elektronicky, hlasování je u konce. Přijato. 218, kde pro, proti, eh, zdrželi se, eh, budeme hlasovat elektronicky, 218, prosím. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 219, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 220, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato, 222, kdo je pro, kde proti? Tak, ověříme si to, takže 222 hlasujeme. Hlasování je u konce. Přijato. Kompromis 22, kdo je pro? Proti, eh, přijato 23 pro, proti, zdrželi se. Tak ověříme si to ještě. 23. Kompromisní návrh 23. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 23 byla zamítnuta. 229, 230 hlasujeme dohromady, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se. Tak ověříme 229 a 2, 230 dohromady. Hlasování u konce. Přijato. Dva, dva, pět. Dvěstě dvacet pět, kdo je pro, kdo je proti? zdrželi se zamítnuto. 233, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, ověříme. 233, ověřujeme. Hlasování u konce. Zamítnuto 24, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 244 ve dvou částech. První část, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato. Druhá část padá, protože jsme přijali 24. Kompromis 24, 24 byla schválená, tudíž druhá část padá. 241, 242 dohromady jsou to identické pozměňovací návrhy, kde pro, kde proti tak ověříme si. Tady máme dva pozměňovací návrhy, 241, 242. Hlasování je u konce. Přijato. 225, tedy kompromis 25, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 27, 26 pro, proti, přijato, 247, kdo je pro, proti, eh, zdrželi se zamítnuto, kompromis 27, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato, 251, kde pro, proti, zdrželi se, tak ověříme si elektronicky. 251, hlasování je u konce, zamítnuto. 252, kde pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 3, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto, ale ověříme si to ještě elektronicky pro jistotu. 3, hlasujeme 253, hlasujte. Hlasování u konce. Zamítnuto. 1, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 262, kde pro, kde proti, tak ověříme. 262. Tak, konec hlasování. Přijato. 28. kompromis, kde pro, kde proti. Zdrželi se přijato. 263, kde pro, kde proti. Tak, ověříme si 263. Ověříme si tedy hlasování, výsledek hlasování. Hlasování u konce. Tak, zamítnuto. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Hmm, ověříme si elektronicky. Ověřujeme kompromis 29. 29. Končím hlasování. Přijato. Tak a závěrečné hlasování hlasujeme jmenovitě elektronicky a zahojí hlasování. Hlasujte, prosím. Děkuji. Takže konec hlasování. Tak, vidíte, 47 pro, 11 proti a 3 se zdrželi. A já gratuluji panu Eduardu Martánovi. OK. A teď přecházíme k zprávě pana Levandovskému. Jde o hodnocení a výzvy regulace finančních služeb EU, dopady a cesta k účinnějšímu a účelnějšímu rámci EU pro finanční regulace a unii kapitálových trhů. Takže jde o regulaci finančních služeb EU. Dobrá. A musíme začít. Jednička, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se, ověříme jedničku. Hlasování je u konce zamítnuto. Dvojka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis jedna. kdo je pro, proti, přijato. Sedmička, první část ve dvou částech, tedy první část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, ověříme, takže první část, první část sedmičky. Hlasujeme konec hlasování. přijato. Druhá část padá, protože byl přijat kompromis číslo jedna. Pozměňovací návrh číslo 5, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto šestka pro, proti, zdrželi se zamítnuto devítka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto desítka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto jedenáctka, kdo je pro, kdo je proti, tak to ověříme. Jedenáctku hlasujeme, prosím. A končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato 20, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato 21, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato 22, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato 3, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato 29, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, tak ověříme, takže 31 ověřujeme elektronicky a končím hlasování. Zamítnuto. Tak zcela jasně. 32, kde pro, kde proti zdrželi se. Tak ověříme, prosím vás, zvedejte ruce, ať dobře vidím. 32, ověřujeme elektronicky a končím hlasování. Přijato. Prosím vás, zvedejte řádně ruce, ať vás vidím. 33, kde pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 34 pro? Proti? tak ověříme elektronicky 34. Končím hlasování. Přijat. 35 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se 36 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 4 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 47 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 48 proti, eh, pro, proti, zdrželi se, prověříme 48. 48, prosím. Končím hlasování. Zamítá se 49 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se 50 hlasy pro, proti, Prověříme. 50. Končím hlasování. Přijat. Zvedejte ruce, kolegové, řádně. Vím, že jste unaveni, ale přes 151. Proti. Zdrželi se. Prověříme. 51. Končím hlasování. Zamítá se 52 hlasy pro, proti 52, nevidíme dobře, prověříme. Končím hlasování. Zamítá se 53 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se 54 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, kompromis pět hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, 58 byl požadavek GUE na oddělené hlasování, čili na požádání eh, na žádost GUE pozměňovací návrh 58 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 62 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 63 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 64 pro, proti, zdrželi se, přijat, 66 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, 67 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 68 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 69 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 70 hlasy pro, proti, zdrželi se, prověříme 70, prověřujeme 70, končím hlasování přijat 71 hlasy pro, proti zdrželi se, zamítá se 72 hlasy pro, proti prověříme, pozměňující návrh 72, hlasujeme, elektronické hlasování, já končím hlasování, zamítá se a konečné hlasování elektronicky prosím, zahajuji hlasování, Kon, končím hlasování. Hlasovali všichni? Za EPP přebývá jeden hlas. Pa, 50 pro, 8 proti, 6 se zdrželo. Pane kolego Levandovský, blahopřeji vám. Januši Levandovský, děkuji vám mnohokrát. A nyní přecházíme k poslednímu hlasovacímu seznamu. Je, to, je tu otázka k ústnímu zodpovězení. Otázka k ústnímu zodpovězení eh, k úspěšné ekonomice zacha, za, založené na datech. Spravodajkou naší je Barbara Kapl. Je zde otázka k ústnímu hlasování a máme eh, konečné hlasování eh, k této otázce k ústnímu zodpovězení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, přijato zpět se zdrželo, všichni další říkají ano. A nyní přicházíme k návrhu na usnes, k návrhu usnesení eh, k hospodářství, úspěšnému hospodaření založenému na datech. Jedna pro, proti, zdrželi se přijat. Dvě pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis jedna, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis dvě hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis tři hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis čtyři hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, to je velmi komplikované hlasování za SAD, IMKO B, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, IMKO C, pro, proti, zdrželi se přijat, pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 5, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 6, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, Kompromis 7 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 8 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 42 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 42, kolegové, 42 pozměňovací návrh. Končím hlasování zamítá se, 44 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat 49 hlasy pro, proti, prověříme 49, končím hlasování, eh, promiňte, ale neviděl jsem eh, ruce, kompromis 9 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 56, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 10, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 11, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 12, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. De 98 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 13 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat. 122 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijat. 173 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 19 eh, pro, proti, zdrželi se přijat. 97 pro, proti, zdrželi se přijat. 70 pro, proti, prověříme, 70 70 ekonom, eh, elektronické hlasování, končím hlasování. Zamítá se kompromis 20 hlasy pro, proti, zdržel, přijat, 137 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 21 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 22 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 148 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se 150 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, kompromis 23 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, 156 hlasy pro, proti, prověříme, 156, končím hlasování, zamítá se, 155 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, kompromis 24 hlasy pro, proti, zdrželi se, za, při, eh, přijat, 164 hlasy pro, 164 a 165 jsou identické, budeme hlasovat pro oba, hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 166 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 167 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, 168 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, kompromis 25 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat, kompromis 26 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 182 hlasy pro, proti, prověříme, 182 elektronicky, končím hlasování, přijat, kompromis 27 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, Pozměňovací návrh 237 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se kompromis 28, hlasy pro, proti, prověříme, kompromis 28, abychom měli jistotu, protože je to kompromis, končím hlasování, zamítá se kompromis 28a, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 29 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 30 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 33 zdrželi se přijat. Kompr- kompromis 32 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. 33 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 34 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 35 pro, proti, zdrželi se, přijat. 36 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 37 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 38 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 39 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. A promiňte, před eh, kompromisním návrhem 39 budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 228 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat a nyní kompromis 39 hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 31 hlasy pro, proti, zdrželi se, prověříme, abychom měli jistotu. Končím hlasování. Zamítá se. 235 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 239 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 241 hlasy pro, proti, zdrželi se, musíme to prověřit, 241, končím hlasování, 241, zamítá se kompromis 40, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat, 243 hlasy pro, proti, zdrželi se, zamítá se, kom, Eh, kompromis 41 pro, proti, eh, zdrželi se přijat a konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, Padesát 54, celkem 40 pro, 5 proti, 9 se zdrželo. Eh, gratuluji s paní zpravodajce ke zprávě. A nyní, vážení kolegové, budeme mít schůzi koordinátorů, ale chci říci vám všem důležitou věc, že ve tři hodiny odpoledne je společná schůze výborů, dvou výborů dohromady, takže eh, vážení kolegové, dámy a pánové, eh, ber, vezměte na vědomí, že odpoledne ve tři hodiny začíná společná schůze s výborem IMKO a potěšila by nás velmi silná, eh, silné zastoupení našeho výboru, čili účast stoprocentní, prosím. A nyní schůze koordinátorů.